Paní, panovi poslovi, Vážení kolegové poslanci, přecházíme k vysvětlení hlasování a začínáme um, zprávou TEN, protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie. Jako první se na nás obrátila paní Iva Zaniči. Iva Zaniči. Máme tady paní Zaniči. Vzhledem, vzhledem eh, k zvyšujícímu se počtu případů potřebuje soudní dvůr personální posilu v oblasti soudců. Eh, tak to nakonec uznala i rada, ale zatím toto ohrožuje řádné plnění funkcí soudního dvora. Já jsem hlasovala pro Eh, to, aby počet soudců byl zvýšen z 27 na 39. Děkuji. Následující řečník je Charles Tanok. Děkuji vám, pane předsedo. Promiňte, ztratil jsem brýle. Já Eh, by jenom zopakoval, že spožděná eh, spravedlnost je žádná spravedlnost, vlastně odepřená spravedlnost. Jakékoliv eh, průtahy v justici jsou naprosto nežádoucí. My máme neustálý přírůstek už po léta nedořešených případů, rozdělaných případů a také zvyšující se počet nových případů v souladu s Lisabonskou smlouvou eh, se dalo očekávat a je tomu také tak, že narůstá počet případů a to znamená, že je třeba, aby se změnila, přizpůsobila tomu složení, personální složení nejvyššího senátu tohoto eh, soudního dvora. Jsem proto, aby se rozhodování v EU zjednodušilo tak, aby moji voliči dostali více hodnoty za své peníze. Ano, děkuji vám a jako další pan Daniel Hanon. Děkuji vám, pane místopředsedo. V 18. století eh, Bishop Houdley eh, v kázání před králem řekl, že on je tím, kdo má právo interpretovat zákon. Eh, soudcovský aktivismus je problémem vlastně vždy a všude. A tento systém byl eh, obrovský nafouknut Evropské unii eh, z vodu dvou fenoménů. Za prvé, Eh, soudci u svého u soudního dvora evropského nemají žádný požadavek, aby alespoň jeden den v roce strávili ve své vlastní země. A navíc eh, mají velice federalistickou agendu. A za druhé, tato federalistická agenda, to je de facto, dá se říci, součást jejich popisu práce. Takže i věci, eh, které jsou ryze mezivládní, jsou reinterpretovány soudci soudního dvora. Já se domnívám, že by soudní dvůr měl zůstat a držet se pouze interpretace věcných problémů. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu a je to zpráva opět paní Alexandry Tyne o přechodných soudců, soudců pro veřejnou službu Evropské unie. A jako první promluví Madní Zaniči. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedající. Soud pro veřejnou službu Evropské unie má sedm soudců, nicméně eh, nemůže rozhodovat například, když jeden z nich je nemocen nebo nemůže vykonávat svou práci po delší dobu. A aby se to nějakým způsobem vyřešilo, tak soudní dvůr předložil návrh, který umožní jmenovat dočasné soudce nebo přechodné soudce eh, právě v takové situaci. A já si myslím, že to je velmi rozumné řešení v takového praktického problému a proto jsem hlasovala pro tuto zprávu. Další je Charles Tannock já už jsem eh, říkal před okamžikem, eh, že vítám tento velmi rozumný návrh, který by měl zlepšit evropský eh, soudní systém a vyřešit tím neustále narůstající počet nevyřečených případů. Dnes bohužel není žádný praktický postup pro nahrazení soudce pro veřejnou službu. Je otázkou, proč to nebylo v původním statutu tohoto soudu. Já jsem hlasoval pro zřízení zvláštního eh, soudu pro veřejnou službu a chtěl bych eh, ještě jednou opakovat linii naší skupiny ECR o tom, že bychom měli pokračovat ve vytváření specializovaných soudů, kteří by měli odborné zkušenosti eh, v jednotlivých oblastech, například porušování práv duševního vlastnictví, jak právě říkal můj kolega Henen, měli bychom si dávat pozor na aktivismus soudců, kteří chtěli kolikrát nahradit volené politiky. Děkuji, teď přecházíme k další zprávě na našem programu. Zpráva pana Jarana Ferma, finanční pomoc v oblasti transeurovských dopravních a energetických sítí. A jako... Jako první pan poslanec Zemke, prosím. Máme tady pana kolegu Zemkeho? Nemáme žádného pana Zemkeho? Přinejmenším ne v plenárním sále? Prosím paní Zaniky v takovém případě. Děkuji vám, pane předsedo. Vnitřní trh není schopen plně využít svůj potenciál bez moderní a efektivní infrastruktury. A díky tomu, že jsme se dohodli ohledně té finanční pomoci, budeme schopni dynamizovat investice například u transevropských dopravních a energetických a telekomunikačních sítí. Proto já jsem hlasovala pro eh, zprávu kolegy Ferna, protože se domnívám, že uplatňování tohoto nového stylu eh, financování infrastruktury přispěje k oživení evropského hospodářství. Děkuji a jako další Arvoisa puhemies, äh, on erittäin tärkeää, että... Mm, Jedná se o velice důležitou záležitost, totiž, že parlament rozhodně podpoří evropské dopravní a energetické sítě a proto potřebujeme eh, kvalitní financování. Jedná se o stěžejní záležitosti z hlediska Evropy 2020 eh, a agendy růstu. Ehm, Rozhodující bude, e, že musíme pokrýt e, více než těch současných 10 Eh, myslím si, že by se měla eh, politika eh, například úroku utvořit tak, aby bylo možné investovat více například těchto prostředků. Musíme zajistit například energetický přítom, příkon. Je to zcela zásadní věc a členské státy i Evropská investiční banka by se měly dohodnout na investičních botech a soustředit se na to záležitost. Další část stánek. Pane předsedo, já jsem hlasoval hlasoval pro toto usnesení. Je samozřejmě velice pochybné, zda potřebujeme na evropské úrovni růstový plán na nejbližších deset let, poté co e, jasně selhala Lisabonská agenda. E, spochybňuji, e, že projektové bondy přinesou výsledky, ale mám i bezprostřední opravdovou starost, totiž, že zásadní vyhodnocení pilotní fáze musí být natolik jasné, aby bylo zřejmé, zda se vyplatí investovat. Například jihoevropské státy nepo nepotřebují nějaké gigantické investiční programy, potřebují flexibilní eh, eh, trhy práce. Eh, problém spočívá v tomu, jak si s tím poradíme v oblasti dodávek. E, jedna, e, jedno univerzální řešení by mohlo v této oblasti dopravy přinést hmatatelný pokrok. Ale jsem pro infrastrukturu obecně a jelikož tato iniciativa, pokud bude dobře promyšlena, přinese výsledky, e, po kterých bažíme, tak stojí za to tu pilotní fázi nastolit a uvidíme, jak to dopadne do budoucna. Děkuji a jako další pan Peter Jar. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, ale přesto dovolte, abych tom projektovým bondům něco řekl. Jsou to, eh, je to vlastně možnost, která umožňuje eh, vytvořit širší základnu pro financování, pro investice a neznamená to pouhé zmnožování finančního kapitálu. To znamená, že ty projekty musí mít smysl a musí mít eh, svůj eh, musí mít svůj účinek. Prostě nemůžeme, eh, nemůže to jít pouze do silnic a do hotelových komplexů. Druhá věc, měli bychom mít pilotní fázi, ověřit si, abychom slibovali pouze to, co jsme schopni také dodržet aby se tedy vyloučily nerealistické očekávání. Děkuji vám. Thank you very much. And the next speaker... Děkuji vám. A pan Sean Kelly je další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já jsem s potěšením podpořil tuto zprávu, poněvadž bylo také jasné, že většina parlamentu byla pro přes 500, vysoko přes 500 bylo pro a jenom 32 proti. My budeme zde mít velice úzkou spolupráci mezi všemi částmi Evropské unie a nesmíme zapomínat na ostrovy, jako je třeba moje země. Také třeba v energetice potřebujeme propojení s nejbližšími sousedy, s Velkou Británií. Ale také pokud se týče dopravy, Velká Británie má spojení vlakové s kontinentální Evropou, Eurostar, a bylo by dobré, kdybychom také propojili Irsko s Velkou Británií, poněvadž naše vztahy nikdy nebyly tak dobré jako dnes, zejména díky britské královně, která nás navštívila v loni a byla to historická návštěva. Já si myslím, že toto fyzické propojení by bylo krokem správným směrem. the floor, Mr. Takula. Další je na řadě pan Takula. Pane předsedající, jenom velmi stručně, já jsem podpořil tento návrh. Přijde mi to velmi dobrý návrh. Měli bychom podpořit transevropské dopravní síle a zlepšit způsoby financování a vymyslet nové nástroje pro financování. Otázka je, jak tyto dluhopisy budou vypadat v praxi, ale v současnosti eh, nám nabízejí příležitost pro hospodářský růst a to je přesně to, co právě teď potřebujeme. Potřebujeme růst, protože zadlužení, ke kterému eh, některé státy se uchýlily, podvazuje růst. A já si myslím, že to je jedna z oblastí, eh, ve které by Evropská unie mohla vytvářet podmínky pro udržitelný růst a také to součástí strategie do roku 2020. Další, kdo má slovo, je pan Daniel Hannon. Děkuji, pane předsedající. Opět eh, mám pocit, že se snažíme utratit co nejvíce peněz a tak se dostat z našich problémů. Eh, a Přitom to byl ten důvod, proč jsme se do této krize dostali. Je to problém spíše než řešení. Já vím, že to je velmi nepopulární něco takového říkat. Eh, všichni eh, eh, vám velmi rádi zatleskají, když někdo začne útočit na britské konzervativci, tak jak to tady včera dělal pan Svoboda a pan Dol ale atmosféra v tomto parlamentu, mm, eh, to se lze vysvětlit eh, trochu psychologicky. Eh, můj kolega Charles Tanak je psycholog, ten by to také možná mohl vysvětlit v tom, co si do toho všichni promítají. Myslím, že nikdo nemá radost této krize, jak včera říkal pan Barroso. Určitě nikdo nemá radost toho, že krize dnes pohlcuje celou Evropu. A nikdo určitě nechce říkat, já jsem vám to všechno už říkal ale měli bychom se ze všeho poučit, abychom neopakovali chyby, které nás eh, dostali do těch problémů, které jsme dnes. Dostali jsme do toho, protože jsme si příliš moc půjčovali, příliš moc utráceli a rozhodně nám nepomůže, když si budeme půjčovat eh, dál. Děkuji vám a teď A to byl poslední eh, řečník k tomuto bodu. Následující bod bylo usnesení o politice EU e, na západním břehu Jordánu a východním Jeruzalémě. Tady máme šest řečníků, kteří požádali o slovo a začneme paní Pětikajninen. Pane předsedající, situace na Blízkém východě je velmi citlivá a proto je podle mě velmi důležité, aby jakákoliv politická prohlášení k tomuto tématu byla vyvážená a aby se snažili podpořit pozitivní eh, vývoj. Já jsem hlasoval pro toto usnesení. protože jsem toho názoru, že tady příliš mnoho lidí trpí a proto si myslím, že EU a Evropský parlament by k tomu měla, měli zaujmout jasný postoj. A to prostřednictvím této politiky, která odsuzuje zbytečné násilí a požaduje jeho zastavení. Next speaker is Madame Roberta. Děkuji a paní Angelili. Máme ji tady? Ano, děkuji, výborně. Děkuji, pane předsedo. Změny eh, v arabských zemích způsobily, že je ještě naléhavější, abychom vyvinuli úsilí v nastolení míru na Středním východě. Musíme brát v úvahu aspirace jak palestinců, tak Izraelců a je to takový pevný základ pro to, abychom budovali něco konstruktivního v tomto regionu. Útoky na gazu stavba židovských osad, východní Jeruzalém, ohrožení palestinských dětí a žen na životě a rovněž situace eh, na západním břehu Jordánu, která je stále dramatičtější, to jsou vše záležitosti, které spochybňují um, řešení spočívající ve dvou státech. Musíme nejdříve vytvořit ovzduší vzájemné důvěry, která bude předstupní podmínkou pro mírová vyjednávání a ten celý projekt musí se stát věrohodnějším, abychom konečně vybředli z toho tohoto eh, stavu. Eh, děkuji. Eh, pan další řečník. Děkuji. Brutální izraelská státní politika, porušování lidských práv ve východním Jeruzalémě a na západním břehu Jordánu v podstatě podkopávají jakýkoliv, jakoukoliv vyhlídku palestinské nezávislé zprávy, rovněž nátlaky v rámci Izraelu, které se snaží podminovávat snahy o e, zrovnoprávnění. Beduíni, to je jedna z nejchudších komunit, která žije na západním břehu a izraelský stát je vyhání z jejich domovů, eh, snaží se eh, zbourat jejich obydlí, jejich školy, stovky dětí se nemohou vzdělávat, jejich jedinou volbou je eh, bydlet 300 metrů od zemské skládky blízko palestinského města Alubis, to vše lze skoncovat s tím, tím, že podpoříme izraelské chudé a palestinské dělníky proti eh, tomuto vykořišťování, tomuto postupu. Děkuji a jako další pan Tanok. Pane předsedo, je to absolutně klíčové období pro mírová vědnování, eh, potenciálně založeno na arabské mírové iniciativě. To je um, příležitost pro Evropský parlament, který je znám uh, antiizraelskými útoky k tomu, aby neustále stupňoval napětí. Musíme se snažit o životaschopnou alternativu dvou států, kde oba národy mohou prospívat. Spíše, než bych, abychom se neustále stavěli pouze na jednu stranu, bychom měli být vyváženější a doufám, že nebudeme bránit vyjednávání dvou stran. Eh, moje politická skupina odmítla eh, podepsat toto usnesení, které spochybňuje legitimitu Izraele. To je spíš zpráva než usnesení. Tam je taková litáně eh, stížnosti na Izrael. Samozřejmě, že chceme řešení, ale ono je to složitější a musíme se snažit o to, aby všechny strany se snažily více, aby dospěly k trvalému řešení. Děkuji a jako další pan Takula. Arvoisa puhemies. Pane předsedo, já jsem se hlasovat proti tomuto usnesení. Je to totiž tak, že bohužel, že tento text eh, o západním břehu a východním Jeruzalémě eh, je velice nevyvážený a spochybňuje legitimitu, legitimitu Izraele. My jsme pro demokracii, pro lidská práva, pro svobodu projevu a doufám, že nám jde také o trvalý mír na Blízkém východě. EPP navrhla to, aby Hamas uznal stát Izrael a umožnil tím, že zastaví své útoky proti Izraeli eh, řešení dvou států. Evropský parlament prostě ví, že my máme své hodnoty, za kterými stojíme, podporujeme Izrael a je třeba jasně říci, že eh, Jeruzalém je hlavní město a eh, jestliže budou jednoho dne vytvořeny dva státy, musíme také eh, respektovat historická fakta. Pan Petr Jarek, poslední. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě chci aktivně a pozitivně doprovázet mírový proces na Blízkém východě. To je naprosto jasné a jasné je také to, že neexistuje jednoduché a jasné řešení. Pokud se někdo zabývá dějinami, tak ví, že není tak jednoduché rozlišit dobro od zla. Většinou je pravda kde si uprostřed. A v tom právě je to můj problém Eh, když se podívám na tuto rezoluci, toto usnesení, je zde velice jednostranný výklad. Chybí tam eh, vzít v úvahu také aspekty izraelské strany. Já bych si byl přál takovou rezoluci Evropského parlamentu, která by byla širší a vyváženější a takové rezoluci bych mohl dát svůj hlas. Děkuji vám. Eh, toto byl poslední příspěvek do dnešního zasedání a já přerušuji zasedání do 15. hodiny.